Hlasovat se bude zítra v 11 hodin 30 minut. A nyní tady pokračujeme dál. Na pořadu dne je další bod. Je to zpráva paní Esaja, klasifikace, označování a balení látek a směsí. Nejprve mi dovolte, abych předala slovo paní zpravodajce a požádala ji, aby promluvila po dobu čtyř minut. Prosím. hyvä Děkuji, děkuji pane předsedo komisaři, to je velice technická zpráva a já chci poděkovat stínovým zpravodajům za součinnost a chci poděkovat asistentům a také i komisi za know-how, které poskytla a za trialog. A o co tady jde? Takže to je otázka označování a balení mm, na základě nařízení které eh, má globálně harmonizovat systém. Je to systém OSN eh, pro označování, klasifikaci a eh, tedy nebezpečných látek a o informacích, které se mají dostávat k spotřebiteli. Takže pokud jde o označování nebezpečných chemikálích, tak v podstatě to je něco, co spotřebitelé mají zjistit právě z určitého typu označení, etikety. Poté, co bylo nařízení přijato, tak se zjistilo, že je třeba provést určité technické adaptace, které se eh, týkají směrnice, protože zde je odkaz na evropskou legislativu o označování chemikálií, a veškeré pozměňovací návrhy de facto se týkají těchto technických záležitostí. E, odkaz na e, směrnici a adaptace znění v podstatě neznamená žádné věcné změny, co se týče třeba pole působnosti, ani se tím nemění míra ochrany spotřebitele. Takže já myslím, že to je něco, co bychom mohli přijmout. Máme pocit, že je důležité, aby eh, v, v odůvodnění, tedy v důvodové zprávě, aby se tam jasně eh, deklarovalo, že došlo k technologickému, k technickému pokroku a těch pět směrnic tedy by se mělo novelizovat a to pravidelně, tak aby se legislativa uspůsobovala a adaptovala a tak, aby se zaručila vždycky správná míra ochrany před těmito chemikáliemi a jejich směsi, eh, směsi sloučeninami na pracovišti. Takže týká se to konkrétních profesí a pracujících v těchto profesích, kteří každodenně nakládají s těmito Eh, chemikáliemi a jejich směsmi, bez ochrany často a zvláštní ochrana je třeba právě pro tyto eh, pracující zaměstnance a to eh, je upraveno v jednom pozměňovacím návrhu, kde se hovoří i o těhotných a kojících ženách a potom tam hovoříme o mladých pracujících, protože ti třeba mohou reagovat na určité změny, peroxidy a čekavé látky, takže to e, zde chceme specificky zmínit. A rovněž ochrana na pracovišti. Takže to nebude žádné velké břemeno. Kvůli zrovna tomuto nástroji máme velice eh, dobrou podporu, podporu zde v parlamentu a je to velice důležité, aby malé střední podniky ne, nesly příliš eh, tedy nepřiměné, nepřiměřené břemeno a nepřiměřenou administrativu. Ochrana pracujících nesmí být hm, přítěží pro podniky. To je důležité pro všechny podniky, bez ohledu na jejich velikost. A nyní pan komisař Andor. Eh. Děkuji mnohokrát. Vážení předsedkyně, vážení poslanci, eh, za komisi musím říct, že je pro nás velkým potěšením, že máme příležitost o tomto návrhu dnes diskutovat. Návrh směrnice je výsledkem vynikající práce, která byla odvedena na všech úrovních. Komise si váží přispění všech institucí a je přesvědčena, že závěrečný text splňuje hlavní cíl, tedy chránit zdraví a bezpečnost pracujících v Evropě. Přístup založený na spolupráci umožnil schválení v radě při prvním čtení eh, eh, výboru Empl eh, pracoval úzce v, s, s radou a tím pádem také výrazně přispěla k výrazné ochraně pracujících před chemikáliemi na pracoviště zdokonalení návrhu, která byla schválena během vyjednávání, dala vznik textu, který je jasný jak z právního hlediska, ale zároveň je také lépe srozumitelný. To bude zásadním přínosem pro další transpozici a implementaci na národní úrovni a tím tedy eh, povede ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je to také součástí systému označování a balení látek a směsí. Tento systém byl přijat v roce 2008 a byl postupně v posledních letech zaváděn. Nový systém v rámci EU implementuje globální harmonizovaný systém klasifikace OSN, jde o klasifikaci a označování chemických látek. Tato směrnice nejenom, že zajišťuje výraznou pod ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků, ale zároveň zajišťuje také jednotný přístup k terminologii chemikálií. Proto to vnímáme jako přínos ke zlepšení, lepšímu pochopení eh, řízení rizik ve vztahu k chemickým látkám, ale také při jednání s klíčovými obchodními partnery po celém světě. Komise vydala celou řadu orientačních materiálů, které pomohou jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům zvládnout trans pozici z existujícího do nového systému označování a balení chemických látek. Tyto orientační materiály jsou k dispozici zdarma na stránkách Evropské komise. Vznikly také na základě konzultací a jednání v tripartitě. Děkuji vám. Děkuji, říká předsedkyně. A nyní mluvčí za politické skupiny kolega Kristensen. Děkuji. Mm, také děkuji za spolupráci Um, toto je, s pravdem, toto je velká priorita pro SND, vždy tomu tak bylo. Každý zaměstnanec má e, právo na ochranu zdraví a bezpečnosti e, při práci. Nemělo by to být vnímáno jako administrativní zátěž. Komise, váhání komise v souvislosti s um, sociálním dialogem a um, přístup ze strany průmyslu je politování hodně. Myslím, že eh, lidé to mohou dělat sami. Není správné, to, není to skutečně správné, aby komise přijímala tento přístup um, diskusím s myslím, je správné, že uh, se nevzdávají uh, Ehm, sociálního dialogu. Já jsem mm, se věnovala tomuto tématu a domnívám se, že tyto standardy by neměly být nikdy považovány za nějaké břemeno a vnímány jenom jako náklady. Nikdy by se to nemělo e, neužívat jako výmluva, proč něco neudělat. Musíme zabránit zraněním na pracovišti, Některé profese jsou velmi zranitelné vůči mm, ohrožené chemikáliemi a podobně. Jsou pracující, kteří je třeba chránit, například pracující, také pracovníci v kadeřnictví jsou vystaveni chemikálím, aniž by se vědělo, jaká jsou rizika. Myslím, že je velmi důležité si uvědomit, že um, tady je před námi velká bitva, kterou musíme svést, abychom ochránili zdraví pracujících. Děkuji, paní Harkin. Děkuji. Také já chci poděkovat eh, zpravodaj a pragma, za její pragmatický přístup. Myslím, že nám tady eh, nám jde o zvýšení bezpečnosti a zdraví při práci. My jsme při systém OSN, klasifikace a označování chemikálií, a to je důležité pro zdraví a bezpečnost eh, pracujících na, EU i globálně. Máme také směrnice o zdraví a bezpečnosti práce, které stále se stále odvolávají na starý klasifikační systém, proto je nové, je sledit s novou legislativou a to jsme udělali. Aktualizovali jsme odkazy a terminologie, aby ochránila nový, odrážela nový systém, který používáme. Plně souhlasím se seznamem zranitelných pracovních pozic, těhotné ženy, mladí, a tak dále. Souhlasím s doporučením, že výsvětlé pokyny by měly být k dispozici pro malé střední podniky. I když nebyly žádné požadavky na audit, tak um, zdraví a bezpečnost není omezení eh, podniků, je to základní lidské právo. Děkuji, paní Zuber. Hmm. Děkuji, paní předsedkyně. Ono je vždycky pozitivní, pokud existuje právní předpis, který chrání zdraví a bezpečnost zaměstnanců, zajišťuje prevenci chorob z povolání a nehod z povolání, které souvisí eh, s expozici chemickým látkám. Proto je důležité, aby existovaly minimální požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti eh, zaměstnanců v jednotlivých členských státech. Tato směrnice zajišťuje zajišťuje právě tuto náležitou úroveň ochrany. Návrh parlamentu v rámci těch eh, modelů, které nabízí, by neměl být restriktivní, naopak by měla uplatňovat základní práva bez výjimky na všechna odvětví, všechny sektory hospodářství. A souhlasíme s tím vším, eh, a toto je vše žádoucí. Bohužel, když se zaměříme na realitu, vidíme, že realita se často to velmi liší od toho, co očekáváme se, setkáváme se s nehodami, které souvisejí s nejistým pracovním uplatněním, nejistými pracovními místy, eh, kde se vyžaduje stále intenzivnější práce bez ochrany a zároveň nedostatečnou kvalifikací zaměstnanců, nedostatečným školením eh, a proto ty pracovní podmínky v reálu nejsou dostatečné a v důsledku toho se snižuje také eh, bezpečnost práce. Proto je důležité bojovat proti chudobě, proti eh, nejistotám a proti absenci jasných podmínek. Jedině tak ochráníme zdraví eh, a bezpečnost práce se setkáváme se stále více s porušováním předpisů, které vedou pak k úrazům, pracovním úrazům a setkáváme se s tím v řadě zemí, zvláště v těch zemích, kde se setkáváme s um, skutečně nekalými praktikami mezinárodních institucí. Děkuji. Děkuji, nyní pan Nikolesku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 Ehm, v nemocích z povolání v zemědělství eh, z důsledku používání prostředků na ochranu rostlin. Pan, eh, byl by vděčný, kdyby pan komisař o tom informoval, poskytl informace na toto téma. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Takže Samozřejmě tato směrnice se týká ochrany zdraví eh, pracujících. Vysoká úroveň ochrany zaměstnanců, zaměstnanců hm, eh, hm, pokud jde o hm, eh, čisté prostředí, aby nebyly vystaveny toxickým látkám, to přece není žádné administrativní břemeno. A zde je třeba i použít proto sociální dialog a prostřednictvím toho se má implementovat tato směrnice. Je pravda, že tento typ norem se se týká eh, pracujícím, kteří mají velké problémy. Osoby, které pracují třeba v textilním průmyslu i v jiných zemích, eh, osoby, které pracují eh, i tedy ve třetích zemích a to je třeba si vzít jako referenční bod a zamyslet se nad tím. Děkuji, paní Pasesku přijetí tento nařízení by bylo dobré pro koherenci eh, legislativy, co se týče eh, eh, té legislativy. Jako čerstvá matka musím pozornit na to, že je že na pracovišti spousta ohrožení těhotných žen, které jsou v kontaktu se škodlivými látkami. I efekty, důsledky nemusí být hned viditelné, ale je možné, že poškodí to dítě Například eh, tím způsobem, že se narodí nemocné při kojení eh, mohou mladé matky snadno přenést nemoc na dítě, protože imunitní systém dítěte není dobře vyvinutý a proto jsou eh, malé děti především ohroženy těm, těmito riziky. Mnívám se, že ta pět opatření je nutné harmonizovat, aby byla zajištěna větší ochrana všech pracujících. Děkuji. Nyní pan komisař Andor, paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji, děkuji za tyto vaše poznámky a za feedback. Komise nyní se těší na přijetí návrhu v radě a na zveřejnění směrnice v úředním věstníku v přesvědčení, že toto je důležitý příspěvek k ochraně pracujících na pracovišti ano, jak eh, řekl pan Kristensen, role sociálních partnerů je zde velice důležitá, vždycky byla a nadále bude. Eh, na pana Nikolesku bych řekl, že i když je důležité zdůraznit roli konkrétních sektorů, tak většinou ta otázka v legislativě stojí tak, jak řešit zvláštní typ rizika bez ohledu na odvětví, o které jde, a třeba vystavení eh, elektromagnetickému poli, ne, to mm, je něco, co se musí regulovat bez ohledu na to, zda se to týká výrobního eh, sektoru nebo dopravy a tak dále. Ale jak řekla paní Harkin, musíme specificky se zaměřit na malé podniky a střední podniky, musíme jim pomáhat, aby mohli respektovat legislativu bez nějaké přehnané zátěže. A jsem si jist, že to, co máme dnes na stole, tak určitě to je něco, e, co bude dobrým nástrojem pro komisi v oblasti ochrany pracujících. Děkuji a nyní zpravodajka paní Esaja arvoisa puhemies tässä keskustelussa. předsedkyně. Je zřejmé z diskusí, které zde proběhly, že jasná a přehledná pravidla nepředstavují zátěž, nýbrž záruku pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Přístup k aktuálním informacím má zásadní význam a vím, že členské státy mají řadu obtíží, když se snaží sledovat aktuální vývoj. Proto je velmi pozitivní naslouchat názorům komise. Jsem ráda, že pan Andor zde vysvětlil, že Evropská komise má nyní část webových stránek, které nabízejí tyto informace malým a středním podnikům zda zdarma. To je něco, co zapracujeme do své zprávy, protože my jsme přesně po takových orientačních informacích pro malé podniky volali a jsem velice ráda, že se to splnilo. Děkuji. Děkuji, paní Ese. Končím rozpravu na toto téma. Hlasovat budeme zítra v 11.30 dopoledne. Nyní budou minutové projevy.